Okay, welcome everybody. We... Vítám vás všechny a budeme pokračovat našem zasedání. Já jsem velmi ráda, že mohu ve eh, výboru eh, eh, přivítat někoho, kdo nám není vůbec cizí a je to Joaquin a Budeme diskutovat o hospodářské soutěži. Když jsme naposled měli výměnu názorů, mm, tak to bylo 22. května a já eh, předtím ještě 8. října. A mezi tím eh, proběhla řada věcí a my vyslechneme informaci od komise a jako obvykle budeme klást otázky. Já myslím, že většina lidí z pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž je tady. A já vám řeknu, kdo to je v pracovní skupině. Máme tam, máme tam skupinu předseda Antony Sanchez Presedo a další členové jsou Andreas Schwab, Peter Skinner, Sophie Infeld, Philippe Lamberts uh, and Dirk-Jan Epping and Jürgen Klute. So those... Takže toto jsou členové, kteří pracují eh, na zprávě o hospodářské soutěži. A dávám vám slovo, pane komisaři. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení členové, dámy a pánové. Chci opět poděkovat výboru EKON a jeho předsedkyni paní Bowlesové za to, že mě pozvali, abych prezentoval zprávu o hospodářské soutěži za rok 2011. Naše dnešní zkuze probíhá v dosti kritickém okamžiku pro EU. Je to doba, která vyžaduje velké změny, statečná rozhodnutí a politickou ambicioznost. Výsledek, výsledek řeckých voleb eh, minulou neděli byl pozitivním krokem který potvrdil to, že tato země je v eurozóně. Další důležitý eh, krok je před námi. Za deset dní Evropská rada bude muset eh, přijmout důležitá rozhodnutí a obnovit eh, finanční, hospodářskou a politickou unii. Velikost výzev před Evropou volají po leadershipu, politickém odhodlání a strategické vizi tak e, v tom smyslu také chci dále pokračovat s naplňováním úkolů hospodářské soutěže ve velmi obtížném rámci. E, krize začala v roce 2008 a e, naše práce vyžaduje především, abychom zvládali krizi a její dopad přímo v terénu. Zpráva, kterou dnes předkládám, je výsledkem tohoto této činnosti. Konečným cílem naší práce je co nejrychle, nejrychleji vytvořit podmínky pro růst a vytváření pracovních míst na vnějším trhu. Je velice důležité, abychom uvolnili potenciály jednotného trhu, abychom vybředli z krize a stimulovali ekonomiku. Chtěl bych říci, že tato zpráva Eh, prezentuje eh, nový formát eh, inspirovaný politikou. A já bych chtěl hovořit o třech velkých oblastech. Je to, jsou to finanční služby, potraviny a státní podpora. Státní podpora a její modernizace je iniciativou, která má pomoci rozvíjet eh, naše, eh, zlepšovat naši situaci a já se těším, že o tom budeme dnes s výborem diskutovat. Začnu tím, že nejdříve budu hovořit o finančních trzích. Opětovně hlavním cílem loňského roku bylo udržet stabilitu a překonat eh, turbulence. Využíváme pravidla státní podpory, abychom restrukturalizovali eh, banky, které potřebují veřejnou podporu, aby si zachovali finanční stabilitu. Chceme minimalizovat náklady na veřejné finance a chceme restrukturalizovat banky tak, aby byly schopné eh, půjčovat eh, domácnostem i podnikům Loni v létě, když se zadluženost veřejných financí tedy zhoršila, tak jsme eh, museli eh, ještě dále rozšířit pomoc, státní pomoc bankám a také jsme zavedli nový stálý režim a podle těchto zvláštních e, podmínek věříme, že se nám podaří věci zvládnout. Čekáme také, že uděláme e, další e, zvláštní pravidla. Pravidla, zvláštní pravidla, která stále platí, umožňují restrukturalizovat a pomáhat 46 bankám a pracujeme ještě dále na 25 případech. Již zhruba 4 roky jsme sloužili jako de facto mm, orgán pro zvládání krizí a řešení krizí na, rovni, na úrovni EU. Krom, na, navíc nebo i přes eh, tedy dobré výsledky stále ještě potřebujeme velice dobrý systém řešení eh, krizí a eh, dohledu v EU. Spolu s, s systémem záruk v EU máme myšlenky, které směřují k bankovní unii. Eh, chceme totiž, aby daňový poplatník již nenesl břemeno eh, problémů, které se tady eh, objevují. Ovšem naše práce ve finančních trzích se pouze netýká pomáhání bankám. Máme také celou řadu případů zásahů proti monopolu jsou tady dva případy konkrétně, kdy došlo k nadměrným cenám a restrikcím, které mm, znamenaly určité omezení finančních trhů. Eh, jde o mm, podniky Standard Poor's a Thomson Reuters. Eh, také jsme měli dva případy postupu proti monopolní kartelové dohodě a na trzích CDS. A my chceme, aby řešení těchto krizí prospělo, eh, eh, prospělo trhům Případ CDS se týká další důležité otázky, a sice přístupu k infrastruktuře finančních trhů. Já myslím, že otevřená přístupná infrastruktura v oblasti financí je velice potřebná, aby se eh, efektivním způsobem řešily finanční služby pro firmy a pro investory. Eh, my jsme hájili eh, také názor o konkurenceschopnosti eh, finančních trhů v, naší, v našem rozhodnutí Deutsche Börse NYSE. Eh, Trhy plateb jsou další oblasti, kde jsme byli velmi aktivní. Nedávné rozhodnutí Evropských soudů v oblasti Mastercard eh, potvrdili naše nálezy eh, o multilateral exchange fees eh, u úvěrových karet. A my chceme pokračovat dále v dalším šetření Počítáme také, že budeme zkoumat regulační řešení, které by se týkalo celého tohoto odvětví a poskytlo by právní jistotu. Dříve v tomto roce jsme zahájili šetření, které se týkalo operací ehm, Evropské rady pro platby. Vlastně jsme reagovali na tvrzení, že ehm, normy o interoperabilitě eh, tady vlastně mm, hrozí, že ovlivní celou tuto situaci my chceme mít normy, které umožní lepší integraci. Chceme mít standardní, transparentní normy. To znamená, že nemůžeme přijmout takové standardizační procesy, které e, jsou vlastně velmi nepřátelské vůči inovativním outsiderům. A nyní dovolte, abych se jmenoval, venoval trhům s potravinami. Z hlediska hospodářské soutěže komise sleduje eh, nadnárodní fúze Například je tady eh, akvizice velkého obchodníka s cukrem Südzucker, což je největší výrobce cukru na jihu Evropy, eh, kde jsou určité aspekty, které vypadají, že omezí hospodářskou soutěž na italském trhu. Eh, nicméně, vzhledem k tomu, že mnoho trhů s potravinami jsou na místní nebo maximálně národní úrovni, tak celá řada mm, opatření v oblasti protikartelových dohod probíhá na úrovni národních orgánů. Zpráva, kterou, eh, která byla zveřejněna minulý měsíc, nám eh, ukazuje, jak v EU se opravdu velmi razantně prosazuje pravidla hospodářské soutěže. Mezi 2004 až 2011 Evropské agentury pro hospodářskou soutěž zpracovávaly zhruba 1300 případů fúzí a 180 případů proti kartelových dohod. A eh, polovina byly kartely, které se týkaly zpracování dodávání potravin. Zkoumali jsme také takové strukturální překážky, jako jsou stále překážky v oblasti regulace na maloobchodních trzích v eh, zemích EU. A Nyní dovolte, abych ještě hovořil o nejnovějším vývoji v oblasti státní podpory. V prosinci loňského roku jsme schválili reformu služeb ve veřejném hospodářském zájmu a také jsme tady měli mm, eh, Eh, případ, kdy tato reforma vytvořila cestu pro eh, velké přeskoumání celé této oblasti politiky. Duchem reformy je pomoci vládám evropských zemí eh, podpořit růst a to v případě nebo v době, kdy většina z nich potřebuje konsolidovat své rozpočty. K tomuto cíli režim, který vzejde z této reformy, bude podporovat Eh, pomocí takové cíle, které mají skutečné ehm, dopady, neplýtvají penězi daňových poplatníků a eh, nabízejí lepší eh, tržní alternativu. Já bych tomu řekl, to je ta dobrá pomoc, dobrá státní pomoc. Pomoc, která podporuje environmentální e, ochranu, e, která podporuje výzkum a vývoj, dává podněty pro e, digitální ekonomiku a pouze takový typ podpory je slučitelný se skutečnými tržními mechanismy. Naproti tomu si nemůžeme dovolit tak takové eh, věci, eh, které eh, vlastně udržují neefektivní podniky na trhu. Duch reformy Eh, bude mít konkrétní výraz v přeskumu eh, celé řady eh, guidelines, bude zavádět guidelines v oblasti národní regionální podpory, guidelines pro výzkum, vývoj, inovace a mm, také se bude týkat celého toho objemu státních podpor, které byly schváleny. Stejně tak se zde objevuje štíhlejší a transparentnější režim Změny tady ukazují, že eh, je třeba aktualizovat eh, prováděcí nařízení v této věci eh, včetně nařízení de minimis. Já budu vždy připraven vás informovat pravidelně o tom, jak se vyvíjejí různá rozhodnutí, která budeme schvalovat a o strategických iniciativách. Myslím, že během tohoto roku budeme moci Eh, do parlamentu i do rady eh, poslat eh, změny v Eh, nařízení, eh, procedurálním nařízení a já vás budu pravidelně informovat o tom, jaké návrhy změn předkládáme ve všech dalších nástrojích, zejména v oblasti regionální, kde, jsou, kde je soubor pravidel guidelines, kde se to týká rizikového kapitálu a dalších oblastí. Všechno, co vás bude zajímat v diskusi s, se mnou a s dalšími pracovníky komise. Děkuji. Thank you very much. Uh, what I propose to do now... Děkuji mnohokrát. Takže já navrhuji, abychom teď uh, prošli nejprve členy pracovní skupiny, kteří budou vypracovávat totiž naši zprávu z vlastního podnětu. Nejprve tedy dám slovo těmto kolegům a poté dalším, kdo si také požádali o slovo. Nejprve tedy Antolín, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych jakožto zpravodaj budoucí zprávy eh, o hospodářské soutěži bych chtěl poděkovat komisaři za dialog, který vede s naší pracovní skupinou v oblasti hospodářské eh, soutěže. Děkuji za ducha spolupráce. A chci říci, že zprávu, kterou dnes předkládá ve svém formátu, eh, se zabývá otázkami, které my v naší pracovní skupině také zkoumáme. Jsou tady důležité osy, které mně připadají důležité. Za prvé, je to příspěvek politiky hospodářské soutěže k řešení krize, kterou prožíváme. Druhou osou je mm, opět politika hospodářské soutěže a její přínos k tomu, abychom se dostali ven z krize a abychom prosadili cíle strategie Evropa 2020. A třetí osa se týká dialogu s dalšími institucemi, dialogu a spolupráci mezi eh, komisí a Evropským parlamentem. To jsou tři takové velké osy, které nás velice zajímají a mm, kde se také zabýváme doporučeními, eh, které schválil parlament. Já se soustředím na jednu z těchto oblastí a to je otázka krize. No, protože to je velice eh, aktuální a urgentní otázka ukázalo se, že hospodářská soutěž může skutečně pomoci k finanční stabilitě a může, se, může přispět k řešení různých problémů, je transparentnost trhů a Eh, správná eh, hospodářská soutěž. Jde tady o spuštění programu rekapitalizace eh, ve finančních institucích na celé evropské úrovni. Toto jsou programy rekapitalizace finančních institucí a ty mě vedou ke třem otázkám na pana komisaře. Za prvé, pravidla, která doposud platila, Eh, mohou platit i nadále, nebo potřebujeme nová pravidla? Druhá otázka. Z hlediska hospodářské soutěže existuje nějaký rozdíl mezi tím, když je rekapitalizace přímo eh, do finančních institucí, nebo když to jde přes národní státy? A za třetí, eh, tyto procesy rekapitalizace finančních institucí bude brát v úvahu morální riziko a bude chránit další aktéry? Eh, děkuji, pane Sanchezi Presedo, za práci, kterou odvádíte v rámci pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž. Eh, děkuji vám také za vaši práci eh, zpravodaje budoucí zprávy, kterou budete zpracovat k této výroční zprávě, kterou právě předkládám. A já odpovím na vaše otázky, konkrétní otázky. Pravidla která budou platit eh, v budoucnu, tak eh, to já vám nedokážu říci přesně ke kterému datu, ale předpokládám, že to jsou stále pravidla, která platí dnes, budou platit zatím i eh, do nadále, v koncem roku 2010, roku 2011 platila tato pravidla, možná budou malinko upravená, ale opravdu jen minimálně. Chceme reagovat na rámec krize a situace na finančních trzích. Hm, krize začala v roce 2000 2008. Od té doby vznikly čtyři texty, které se týkají rekapitalizace, které se týkají toxických produktů, záruk eh, a eh, restrukturalizace finančních institucí. Toto je rámec, který bude nadále platit a to nejméně do té doby, kdy se situace znormalizuje na finančních trzích. My jsme připraveni zavést případně nové guidelines, Ehm, pro záchranu finančních institucí, pro restrukturalizace, které pak budou platit za normálních okolností. Ale zatím, kam až já dohlédnu, hm, já dohlédnu, řekněme, do perspektivy několika měsíců či jednoho roku, tak během tohoto mého výhledu nevidím žádnou uh, změnu v těchto pravidel. Budou nadále platit pravidla z um, doby krize. Dále, pokud je o kontrolu státní podpory, tady myslím, že je úplně jedno, jestli eh, rekapitalizace z veřejných zdrojů mm, probíhá z evropských zdrojů nebo z národních zdrojů. Eh, v eurozóně je jedno, jestli to prochází eh, přes národní stát nebo to prochází eh, přes nějaký mechanismus přímo z evropské úrovně rovnou do banky. Tady prostě platí stejná pravidla, stejná kritéria, nic se na tom nemění. Jsou to horizontálně platná pravidla. Kontrola také zůstává stejná v obou případech. A pokud je o morální riziko, jas, jasné je, že takové morální riziko existuje pokaždé, když se použijí peníze z veřejných zdrojů. Vždycky, eh, když se to dá jednomu podniku spíše než nějakému jinému, existuje tady morální riziko. My se samozřejmě snažíme eh, minimalizovat eh, morální riziko do maximálně možné míry. A mm, samozřejmě úplně odstranit toto riziko není možné, ale věříme, že i to riziko, které existuje a není možné ho odstranit, to je bohatě vykompenzováno přínosem e, těchto mm, opatření. Jak se to snažíme minimalizovat? Především vedeme diskuse o restrukturalizačních plánech, o e, dáváme postupem podle určitých vzorů vyjednávání, když jednáme o restrukturalizačních plánech a za druhé snažíme se snížit morální riziko mm, tak, že diskutujeme opravdu velice tvrdě, hovoříme také o dopadu na mm, akcionáře, i eh, hovoříme s veřejnými orgány a za třetí se snažíme odstranit eh, toto riziko eh, také tím, že se snažíme vyloučit zkreslení hospodářské soutěže protože jsou tady samozřejmě některé finanční instituce, které díky dobré zprávě žádné problémy nezaznamenaly a ti samozřejmě žádnou podporu nedostali. No. děkuji. A nyní předseda z loňského roku András Šváb, prosím. Já Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane místopředsedo, nejdříve vám eh, blahopřeji k této nové zprávě z hlediska hospodářské soutěže 2011. Je poněkud užší a také je tam výraznější politické zaměření. Eh, já už jsem eh, poukázal zpravodaje mm, na to, že bychom měli být spokojeni s touto zprávou. Nicméně parlament musí trošku zůstat neuspokojen, protože témata, která se zde rozebírají a která byla přijata širokou většinou, eh, byla sice převzata do této zprávy, ale nicméně zasluhují si ještě další diskusy. Proto jsem rád, že se k tomu mohu vyjádřit. První bod, o kterém chci hovořit, je otázka, zda na úrovni komisy mm, se uvažuje o tom, že by se přizpůsobily sankce nařízení, které bylo již přijato ohledně kartelových eh, dohod. Je to samozřejmě eh, politický důvod, který tady převažuje, nicméně právně by se toto mělo ošetřit. Za druhé, chci vám poblahopřát k tomu, Eh, že jste se odvážil toho, co jste přislíbil roku 2009 že jste se zaměřil na malé a střední eh, podniky, tedy nemonopolistické produkty. Eh, jedná se o specifické produkty a v této oblasti Tedy byla zde možnost také vyjádřit sankce, nicméně toto se změnilo, byla tady vytvořena příležitost obchodovat v této oblasti a tyto změny já vítám, chci vám eh, k ním poblahopřát. Toto speciální zohlednění malých a středních podniků a odpovídajícího práva je vítáno a také v budoucnosti by mělo takto fungovat. Dále chtěl bych se zeptat, do jaké míry komise eh, zvažuje o tom, zda posouzení eh, těchto sankcí by skutečně mělo proběhnout čistě na úrovni komise, nebo zda by bylo možné jak si eh, dojednat eh, tyto sankce v rámci subjektů, které byly součástí kartelové dohody, to znamená mimo soudní, jakési mimo soudní dohody. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, za vaše vystoupení. Odpovím na obě otázky, eh, které jste položil. Za prvé, eh, otázka sankcí či penále, pokud. O tom jsme diskutovali tady v výboru, ale také bilaterálně jsem o tom diskutoval s řadou poslanců. Konkrétně případ těch Mountain Windows, o které hovoříte, to to eh, vlastně tady můžeme získat všechno, co chceme získat z takovýchto sankcí či pokut. Ehm, já vím, vy jste tady legislativní orgán, vaší eh, prací je eh, přijímat právní předpisy, ale je třeba jasně si stanovit priority podle potřeb a podle cílů cíle, které sledujeme naší politikou eh, sankcí či penále, eh, to můžeme mm, v současných eh, guidelines dosáhnout, alespoň do posud to tak bylo. Já nevím, jestli dostaneme situaci, kdy, bude, kdy se prokáže, že, že je třeba věci změnit, ale zatím prostě těmi pokutami se Eh, postupuje, pokud tam se postupuje tak, jak to stanovuje náš konkrétní rámec. Od roku 2010 až do posud jsme eh, provedli řadu dohod eh, o řešení situace, jak proti, proti kartelům, tak proti trastům řadu dohod v roce 2011 čtyři konkrétní případy takového řešení nebo dohody, kdy jsme se dohodli na postupu a podniky s tím souhlasili a eh, souhlasili s takovým řešením a v takovém případě se jejich pokuta snížila o 10 Můžeme použít článek 9 příslušného nařízení v případě protikartelových postupů a tady mm, příslušný podnik Standard and Poor's, proti kterému jsme postupovali, tady, když je souhlas s tím, že se bude zkoumat, um, jaké závazky na sebe e, firma vezme, tak podle článku 9 je také možné zkrátit, snížit pokutu. Čili ty jednotlivé protistrany, kterých se týkají eh, naše šetření, tak mohou uzavřít takovéto dohody. Eh, my takové dohody skutečně uzavíráme. A mm, uzavřít takovou dohodu ovšem neznamená, že bychom v tom šetření nešli až do důsledků proskoumání daného případu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pro ty, kdo přišli později, postup je takový, že nejprve dávám slovo členům pracovní skupiny a poté dostanou slovo další, kdo se mě přihlásili. Předpokládám, že většina členů pracovní skupiny si přeje vzít slovo. Takže eh, nyní dám slovo vám, Gunare, poté Sofii, poté Filipovi, Dirkianovi a Jorganovi. A potom už tady mám Ramona Tramosu, Kejsen Bern, Evu Pere. Roddy Kretzer and myself. A sama jsem na seznamu také, dál ještě Diego Fejo. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Eh, jak se budete hlásit, budu vás zapisovat na seznam. Takže Gunare, prosím. Děkuji mnohokrát. A děkuji za zprávu o hospodářské soutěži, pane komisaři. Pokud je o státní podporu, myslím, že je třeba si uvědomit a přiznat, že státní podpora představuje obrovský náklad pro členské státy a v době, kdy jsme opatrní v jiných věcech, musíme být opatrní v státní podpory z tohoto hlediska. A možná by bylo zajímavé mít nějaké následné kroky k tomu, jak vypadá státní podpora v různých oblastech, v bankovním sektoru a v dalších, do jaké míry eh, naplnila své údajné cíle. Někdy hovoříme o hodnocení dopadů eh, předem, někdy bylo možné jej uspořádat i následně. Zda tady státní podpora splnila eh, svůj účel. Dále služby hospodářského zájmu, či obecného hospodářského zájmu, bylo by zajímavé slyšet od pana komisaře, co můžeme činit pro to, abychom zaručili, že Jsou-li udělovány veřejné dotace na různé služby obecného hospodářského zájmu, že to, to podporuje konečného uživatele, spotřebitele, spíše než eh, podnik, který službu poskytuje. Protože v těch oblastech, eh, v oblasti tedy eh, služeb obecného hospodářského zájmu, je důležité zajistit pluralitu, konkurenci. Cílem není ovšem podpořit jednotlivé subjekty, ale podpořit občana. A mne by zajímalo, zda e, máte nějaký návrh, jak e, tuto oblast dále rozvíjet, nejenom proto, že služby všeobecného hospodářského zájmu představují obrovskou část e, sektoru služeb, který potřebuje více konkurence. Ještě další body, které bych rád nadnesl, možná ten nejdůležitější, na který často zapomínáme, na úrovni členských států, na úrovni podniků existují různé překážky vstupu pro nové podniky na trh eh, v různých členských státech. Vidíme různé seznamy. Světová banka má svůj seznam eh, zemí, kde je snadné podnikat nebo založit podnik. A mezi překážky, respektive překážky vstupu na trh jsou samozřejmě klíčovým faktorem, který vysvětluje také nedostatečný růst, inovace, investice, tvorbu pracovních příležitostí. A proto bych byl rád, pane komisaři, kdyby bylo možné si vás vyslechnout, co můžeme učinit pro to, abychom více zdůraznili také tento aspekt politiky hospodářské soutěže. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Hegmarku. Pokud je o následné kroky a monitorování státní podpory jaké jsou dopady, jaký je přínos této věci. Máme samozřejmě omezené zdroje, ale jedním z prvků modernizačního balíčku, který jsem zmiňovala v svém úvodním vystoupení, je umožnit lepší realokaci zdrojů se zaměřením na ty případy, kde skutečně dochází k porušování k narušování jednotného trhu v naší ex ante analýze státní podpory a umožnit eh, alokování části zdrojů na kontroly ex post, tedy následné. Eh, v současné době provádíme monitorování státní podpory schválené v předchozích letech a bohužel vám musím sdělit, že první výsledky, které jsem obdržel z této věce, která zatím nedoběhla, poukazují na to, že potenciální procento problémových případů, to znamená případů, kde státní podpora byla udělena eh, podle vnitrostátního režimu nebo blokové výjimky, tak není a není ex post, tady shledáváme tyto případy jako problémové eh, a tyto případy představují nějakých 40 Takže apelujeme na odpovědnost či spolupovědnost členských států, eh, když vypracovávají své národní režimy které umožňují podnikům získat státní podporu. A my poté provádíme monitoring, jakmile tedy bylo učiněno pozitivní rozhodnutí, my poté monitorujeme, jak ty dotace fungují. Jde tedy, myslím, o sdílenou odpovědnost. Schvalování státní pomoci je, eh, státní podpory je výlučná pravomoc komise a následný monitoring po pozitivním rozhodnutí je sdílenou odpovědností nemůžeme, my nemůžeme provádět veškeré úkoly potřebné pro provádění úspěšného a efektivního následného monitoringu. A byl bych rád, kdyby se do toho členské státy lépe zapojily. Pokud je o služby všeobecného hospodářského zájmu, tento rámec jsme právě přijali koncem lidského roku. Myslím, že je velmi kvalitní, nejenom proto, že jsem mi eh, navrhl kolegiu komisařů já, ale protože se domnívám, že jsme skutečně zde dosáhli zdokonalení celého rámce na základě eh, implementace toho balíčku z roku, nebo od roku 2005. Eh, jednou ze složek toho nového rámce je to, že se věnuje daleko větší pozornost než v minulosti efektivnosti, kterou je možné docílit tím, když služba, která poskytuje, eh, kdy podnik, který poskytuje služby v všeobecném hospodářském zájmu, poskytuje vynakládá prostředky, které dostává na služby pro občana. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, protože, jak jste řekl, služby ve všeobecném hospodářském zájmu mají sloužit nikoli podnikům, které samozřejmě si zaslouží řádnou odměnu za eh, veřejnou službu, kterou poskytují, ale ty prostředky mají přinášet prospěch především konečnému uživateli, spotřebiteli. Pokud jde o překážky vstupu na trh, to je velmi důležité téma, ale Abych vám mohl odpovědět eh, v úplnosti, mohl, musel, bych, eh, musel bych zohlednit eh, cíl, úplný cíl naší politiky hospodářské soutěže. Samozřejmě součástí této politiky je zavádění rovných hracích podmínek a nediskriminační možnost vstupu na trh ne, nejenom o, pro, o antimonopolní záležitosti, ale také o rozhodnutí o, o fúzích a zejména, když přijímáme antimonopolní rozhodnutí u konkrétních podniků, konkrétního podniku, který zneužívá svého postavení na trhu. Tyto překážky vstupu na trh existují, či mohou existovat všude, ale zejména musíme e, věnovat pozornost a věnujeme pozornost e, například síťovým odvětvím, kde stále ještě fungují bývalé státní monopoly a ne vždy mají zrovna e, dobré zvyky, uplatňují dobré zvyky. A také věnujeme pozornost novým činnostem, například eh, patentům, standardizačním patentům nebo novým činnostem navaz, navázaným na IKT. Zde všude eh, vznikají příležitosti ke zneužití moci a my se snažíme vyvážené řešení mezi vynucováním hospodářské soutěže a přístupem, který nezastaví inovace. A tolik eh, v obecné rovině na váš dotaz, pokud byste stál o celý jeden eh, blok, eh, celou jednu moji návštěvu ve vašem výboru, která byla věnována tomuto tématu. Já bych byl velmi rád, protože, jak říkáte, považuji za důležité vytvářet příležitosti pro růst a rozvíjet náš jednotný vnitřní trh tak, abychom umožnili trhu, aby naplnil veškerá očekávání, která byla pojena, spojena se zahájením této obrovské evropské iniciativy před více jak 20 lety. Děkuji mnohokrát. Nyní Sofie. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Já mám tři dotazy. Eh, první je tato. Chtěla jsem se dotázat na státní podporu, ale pak mne velmi znepokojilo to, co jste právě řekl. Doufám, že jsem vás špatně pochopila ohledně hodnocení ex post, které ukázalo, že 40 schválené státní podpory je problémové. Prosím, ubezpečte mě, že jsem to špatně pochopila. Můj druhý dotaz se týká eh, MIFS na automobily před pár týdny pardon, na, na auta. Eh, před pár týdny přišlo rozhodnutí Ruského soudu o, u Mastercardu. My jsme eh, opakovaně žádali komise, aby to regulovala a zajímalo by mne, jaké budou další kroky. Zda tedy komise přistoupí k regulaci nyní nebo vůbec nebo později. A můj třetí dotaz je tento parlament eh, eh, ve, ve zprávách eh, o hospodářské soutěži v posledních letech žádal něco pro vyhledávače na internetu. Bylo za to vyšetřování u Google to bylo víceméně tak si důvěro, důvěryhodné. Vy jste řekl, že to vlastně reagovalo na naše požadavky, ale nyní víme, jaké, jakou nápravu navrhuje Evropská komise a mně to připadá velmi, velmi mírné. Takže já mám takový dojem, teď když víme, jaký je výsledek, nebo jsme alespoň jej zahlédli, eh, říkám si, zda to vyšetřování, které proběhlo, skutečně odpovídá eh, prošetření celého sektoru. A k tomu, že toto odvětví se rozvíjí velmi rychle a eh, jak získáváme lepší přehled eh, o tom, kolik peněz to zahrnuje a jaké problémy v oblasti hospodářské soutěže. Neměl bychom být více aktivní a také proaktivní a více intervenovat, protože teď už nejde pouze o nějaké okénko na trhu, jde o obrovský sektor, kde máme opravdu výrazně dominantní hráče některé. A možná bychom měli být eh, více proaktivní a provést eh, eh, šet, sektorové šetření, no, možná ještě širší než to, po kterém parlament volal, a nečekat pouze na to, až komise obdrží konkrétní stížnosti. Děkuji mnohokrát. Ta moje první odpověď je ta, že jste mne pochopila správně. 40 schválené státní podpory případů, nikoli celkového objemu eh, finančního, ale eh, případů udílení státní podpory, které jsme zanalizovali eh, v rámci stále ještě probíhajícího monitoringu toho, jak členské státy využívají nařízení o blokové výjimce pro odsouhlasování režimu státní podpory, tak 40 se nám zdá být problémových. 40 případů. Proto také v rámci této iniciativy pro modernizaci státní podpory tomu věnujeme velkou pozornost. Druhá věc, karty. Já si nepamatuju, že zase jsem přečetla tuto část svého projevu, který jsem eh, měl připraven písemně, ale není to poprvé, kdy to budu říkat veřejně. Eh, chci zvážit možnost nařízení eh, v sektoru karet, zejména eh, MIFu, tedy eh, multilaterálních eh, poplatků. Nebyl bychom ani první, kdo k tomu přistoupil. USA už tak učinili. Z hlediska antimonopolního u Mastercard, Visa, bychom tady mohli ošetřit tyto poplatky. Já to nevylučuji, jde o moji přímou od, nejde o moji přímou odpovědnost na komisi, protože to přísluší panu Barnierovi. Nicméně to projednáváme i s mými útvary a chci se o tom bavit s vámi a s Michelem Barnierem a vůbec celým kolegiem na komisi. Zda by nestalo za to eh, přijít s legislativou spíše než řešit eh, neustále případy a, a eh, žaloby na Evropský soud byl zde případ, byla zde věc Mastercard, víza. tento případ nevím, kdy bude dokončen. Je to tedy velmi důležitá otázka. I nad rámec tohoto sektoru eh, řešíme platby obecně, platby online, eh, přes mobily, eh, platby kartami. Zveřejnili jsme zelenou knihu a zahájili jsme konzultace, obdrželi jsme mnoho příspěvků a nyní projednáváme co se všemi těmito podněty. Je to velmi důležitá oblast a já vůbec nevylučuji možnost regulace či nařízení, ale toto rozhodnutí nemohu učinit sám. A konečně ještě eh, sektor vyhledávačů či prohlížečů internetu. Google sám o sobě je sektor, protože eh, představuje více jak 90 eh, trhu v Evropě. A my Google řešíme, řešíme ten případ Eh, kde se to pojistím s tím dopisem, který jsem napsal panu Eriku Šmitovi. Čekám na odpověď. Eh, zda eh, bude chtít Google využít článek 9 a možnost mimo soudního vypořádání, anebo zda to půjde normální, normálním postupem antimonopolním. A při řešení tohoto případu Google, bylo naším cílem číslo jedna, o kterém jsme informovali Google, byl, eh, bylo vertikální vyhledávání. Většina, eh, prakticky všichni ostatní hráči v tomto sektoru jsou součástí té diskuse, ne jako eh, ti, kdo se potenciálně dopustili porušení předpisu jako potenciální poškozené strany. Takže je to velká věc. Eh, šetříme to o Google a není to eh, poprvé, kdy o tom hovořím na veřejnosti. Zatím jsme nezahájili oficiální eh, šetření. Nevím, zda to vůbec dospět do tohoto bodu, za to bude nutné, ale například některé aspekty, také na základě některých stížností kolem Androidu, tedy operačního systému Google, jsou nyní analyzovány mými pracovišti. Takže já mám pocit, že to je dokonce ještě širší než eh, sektorové šetření. Děkuji. Filip, prosím. Thank you, chair. Uh, welcome. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, mám mluvit francouzsky nebo anglicky? Odpověď, jak si přejete. Takže budeme trošku hovořit francouzsky dneska. Tři body. A budu vypadat trošku, že mluvím nekoherentně, nicméně ta témata jsou stále důležitá. Nejdříve státní podpora bankám. Já jsem si jist, že nebudete se mnou veřejně souhlasit, ale podle mého názoru mám pocit, že jsme tak trochu eh, donutili DG eh, hospodářská soutěž eh, z hlediska postupů v bankách. Dexia je tím příkladem. Jaké poučení jste vyvodili z těch případů, které doposud existovaly a jaký postoj máte samozřejmě nechci, abyste komentoval nějaký konkrétní případ, ale jaký máte, jaká je, jaká je poučení z minulosti a zda toto poučení vás vede k tomu, abyste zaujímal víceméně přísné postoje z hlediska restrukturalizace bank. Až do posud ve skutečnosti jsme nechávali žít díky státním podporám mnoho institucí, které vlastně se staly mrtvolami. Chápu že nemůžeme nechat všechny umřít v rámci kolektivní smrti, ale zároveň eh, není možné, aby mm, finanční struktura se vybavovala institucemi, které nemohou existovat bez státní podpory. Takže jak se k tomu stavíte? A za druhé, je tady několik eh, případů z hlediska finanční eh, hospodářské soutěže. I to souvisí s porušováním soutěže. Já bych chtěl vědět, zda v souvislosti s předchozí diskuzí jste se více zabývali eh, postupy fiskální povahy, které můžete vnímat jako nekalou soutěž a jako určitou formu státních podpor některým podnikům v zájmu těch konkrétních zemí. A poslední bod je trochu specifický. Teď se o tom hovoří mnohem méně, ale hovořilo se o manipulaci Libor před několika měsící. Už se o tom příliš nehovoří, takže já bych chtěl vědět, zda máte nějaké novinky, které byste k tomu mohli uvést. Děkuji. Děkuji, pane Lambert. Nejdříve banky. Systém kontrol eh, státních podpor bankám. Já jsem to uvedl ve vystoupení, nevím, jestli jste tady už byl ale není to poprvé, co to říkám. My používáme kontroly státních podpor v rámci nástrojů, které máme jako komise. Používáme tyto nástroje jako určitý eh, systém eh, faktického řešení těchto problémů bank. Nyní komise předložila jakýsi systém de jure porovnání s tím eh, systémem de facto. Takže tento systém de jure by měl řešit eh, tyto situace. Týká se to těch bank, o kterých se nyní hovoří. Já si pamatuju, když jsem měl ještě jiné portfolio, tak jsem se eh, účastnil měsíčního jednání ministrů financí Unie a tehdy se nepostupovalo stejným eh, způsobem. Nyní to vypadá, že jsme konečně pokročili naštěstí. Ale pokud nebudeme mít ještě eh, plný nástroj nebo orgán řešení, tak musíme využívat tyto nástroje. Hovořil jste o Dexii. Tady máme druhé kolo vyjednávání kolem Dexia. Víte, že první řešení bylo přijato v únoru 2010. To bylo ve chvíli, kdy jsem dostal eh, toto portfolio. Tehdy byly určité potíže z hlediska realizace plánů, které byly předloženy právě komisí v únoru 2010. Potom státní dluh vytvořil další problémy, pnutí na trhu se zvýšilo a nyní, jak víte, analyzujeme prodej část Dexi, to je Lucemburské bance, tedy třetí zemi, instituci třetí země. Máme také restrukturalizační plán ohledně Dexie, která je v Belgii, ta byla na, znárodněna kompletně belgickým státem. A nyní se zabýváme restrukturalizačním plánem, který by se týkal celé skupiny a také Dexia Credit Local. Trochu vyčkáváme, protože byly volby ve Francii. Nyní máme novou francouzskou vládu, máme také belgickou vládu, to jsou hlavní akcionáři, jsou tam také lucemburské orgány takže diskusi opět oživujeme na konstruktivnějším základu, ale je to obtížné. A dočasně jsme museli povolit státní záruky, které jsou nezbytné pro udržení eh, této instituce a financování těch lokálních poboček ve Francii a jinde, ale zvláště ve Francii. Jakmile parlament a rada přijmou směrnici ohledně Evropského orgánu e, pro řešení, já budu klidnější nejen jako komisář, ale i jako občan. Potřebujeme takovýto orgán pro banky. Co se týče zbývající části systému, Musím říci, při uplatňování plánu, který eh, byl přijat komisí, případ Dexia byl nejobtížnější. Jsou tam velké diferenciace a je stále obtížným případem. My jsme přijali mnoho rozhodnutí. Ve většině případů rozhodnutí jsou eh, dobře aplikována s milimetrovými rozdíly eh, v porovnání s původním rozhodnutím. V některých případech, například zde v Belgii, se to týká Credit Bank, tam jsme vyjednali eh, změnu eh, řešení, nahradili jsme ho jiným typem termínových investic, ale ekvivalentního významu. Hovoř, pracujeme ve třech zemích eurozóny, tam máme finanční program, program financování v Řecku, v Irsku a v Portugalsku. Budeme pracovat také hodně v mé vlastní zemi, ve Španělsku, na základě programu, který byl přijat na žádost Španělska euroskupinou a doufám, že tento program se bude realizovat v příštích dnech. A také pracujeme na dalších případech, kde se tedy neočekávají zvláštní potíže z hlediska vyjednávání. V některých případech jsou tam problémy, například Landesbank z Bavorska. To je případ, kde se nám nepodařilo dohodnout konečný restrukturalizační plán, ale ve většině případů spolupracujeme dobře s orgány těch jednotlivých zemí, které řeší tyto finanční problémy. Pak tady byla otázka daní a státních podpor. Ví, že, víte, že jsou stanoveny limity ve smlouvě. To, že určitý stát stanoví určité procento zdanění, které je vyšší než v sousedních zemích, tak podle smlouvy toto nesmíme vnímat jako narušení soutěže v rámci těch jednotlivých zemí se objevují tedy různé fiskální případy, o kterých kterými se zabýváme. V posledních měsících jsem diskutoval s italskou vládou Mario Montiho o přístupu, který povede k řešení celé řady problémů. To není sektor, který by registroval největší počet případů, ale nicméně se tím zabýváme. A není otázka Liboru. Ano, na tom pracujeme, nemohu k tomu říci více. Ano, děkuji. Další, prosím. Uh, thank you, uh, Mrs. President. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla zeptat na politiku hospodářské soutěže v bankovnictví. V roce 2010 jsem byl zpravodajem pro hospodářskou politiku. A při té příležitosti jsem vám položil otázku e, o to podpoře e, španělským regionálním bankám od ECB. E Byly v krizi, následkem finanční krize a také následkem problémů v nemovitostech a dostali podporu od ECB. A vy jste tehdy jasně řekl, že to není otázka eh, politiky hospodářské soutěže, nejbrž je to otázka měnové politiky. A eh, když eh, banky dostaly státní podporu, tak to byla otázka hospodářské politiky a hospodářské soutěže. A to dále pokračovalo až do slavných Kachas a ty Kachas eh, se spojily do Bankie. A teď, eh, když máte sedm, eh, sedm spořitelen, které mají problémy a spořitele spojíte je do jedné banky, tak se nemůžete uh, nadít, že to už bude bezproblémové. Já jsem viděl, jak ten problém se vyvíjí a tu otázku, jak jsem se před dvěma lety zeptal, uh, Eh, to už jsem tušil. A teď vzhledem k tomu, že jsou tady ty problémy těch spořitelen, kachas a také problém bankia, eh, tak se tady objevuje, objevuje suma 200 miliard eur. Španělský eh, minister to nazývá vítězstvím pro euro. Já ale opravdu nevidím, kde to vítězství je. Eh, otázka zní, zda to vůbec bude stačit. Když se podíváme zpět, když se podíváme na to, jak se řešil problém spořitelen a jejich vývoj do banky a když vidíme dnešní situaci, myslíte si, že eh, jste aplikoval správnou eh, politiku hospodářské soutěže? Možná jste měl být aktivnější v této oblasti a zabránit té pohromě, která je teď před námi. Děkuji. Já myslím, že neměli bychom míchat dvě různé věci, dvě zcela různé věci. Jedna je eh, operace měnové eh, Eh, politiky, eh, kterou rozhodla ECB ve Frankfurtu. To je opravdu měnová politika, to už jsem opakoval několikrát. A dále je otázka podpory z veřejných peněz, která je poskytnuta na záchranu finančních institucí, ať už jsou to kachas ve Španělsku, nebo ať už je to nějaká jiná finanční instituce v jakékoliv členské zemi. Eh, problém banky, a se chcete diskutovat? Eh, já ho samozřejmě znám velmi dobře, protože je to v mé země. To nemá vůbec nic společného s operací ECB. To se týká eh, injekci eh, veřejných peněz, která spustila převod kapitálu do akcií a je to asi 4,4 miliard eur, jestli si dobře pamatuju to číslo. A teď pravděpodobně v rámci nové dohody, eh, schválené nedávno euroskupinou, eh, Dojde ještě k další, bude to ovšem ještě v nejbližších dnech či týdnech přeměněno na memorandum porozumění. A podle informací, které jsou ve sdělovacích prostředcích, tak banky bude potřebovat eh, určitý, určitou veřejnou podporu. A Eh, podobně jako s těmi prvními 4,4 miliardami, eh, tato veřejná podpora bude pod přímým dohledem komise eh, z toho hlediska státní podpory. Ale prosím, nemíchejme tady ECB a její operace měnové politiky a nemíchejme to s veřejnou podporou, poskytnutím kapitálu nebo poskytnutím státních záruk konkrétní instituci. Jsou to dvě různé věci. Eh, Děkuji. Já bych vás chtěl upozornit na jinou oblast, o které jste se zmínil, pane Almunia. Je to oblast hospodářské soudě, soutěži v zajišťování potravin. Vy jste řekl, že tam je soutěž důležitá, proto aby ceny potravin byly zaplatitelné. Je to velmi citlivá oblast Hovoříte o výrobě mléka ve vaší zprávě. Já jsem byl několika, několikrát osloven výrobci mléka ve svém okrsku, kteří mají určité problémy s touto politikou hospodářské soutěže. Zvláště malé podniky se stávají oběťmi této politiky, protože nemají dostatečnou moc na vyjednávání a na prosazení cen, které jsou pro ně důležité k přežití protože jsou tady přímé subvence a tak dále. Vy popisujete tuto problematiku a poukazujete na určitá řešení, která spočívají v tom, že se, by se měly vytvářet větší podniky. Ovšem to z ekologického hlediska není vždy nejvhodnější. Já bych chtěl vědět, jakým způsobem budete přistupovat k tomuto problému. Opakuji, producenti mléka mi opakovaně eh, říkali, že je velmi obtížné vytvářet určitá společenství a združení, tak aby měli větší sílu na vyjednávání a lépe prosazovali své ceny. Tito producenti tady se dostávají často do konfliktu z hlediska hospodářské soutěže. Mě by zajímalo, jaké návrhy tady komise má z hlediska dlouhodobého řešení, co navrhujete, co by se dalo použít a co je také právně akceptovatelné jako řešení. Děkuji, ano. E, ve zprávě e, o, v té pasáži o potravinách jsme vypracovali, nebo jsme pracovali na základě mnoha a mnoha e, postupů národních orgánů v oblasti hospodářské soutěže. Tyto národní orgány samozřejmě v rámci svých pravomocí zpracovávaly tuto otázku a my vidíme, že je tady celá řada rozhodnutí, která eh, zjistila eh, narušení eh, článku 101 smlouvy. A drtivá většina těchto porušení smlouvy, které byly zjištěny a také byly sankcionovány národními orgány, se netýkají zemědělců, to znamená toho primárního sektoru, ale týkají se těch následných eh, etap eh, celého řetězce. Eh, zemědělec tedy prodá svůj produkt, maso, mléko, obilí dalšímu velkou obchodu, pak to jde do malou obchodu a tak dále. Prostě jsou tady různé fáze celého tohoto řetězce a já hovořím o porušení, které se netýkají zemědělců, ale až těch následných eh, fází. Samozřejmě eh, já nejsem nějaký eh, vynikající expert pro oblast potravin, ale je tady prostě konstatování, že ceny potravin Ehm, vycházejí eh, z řady faktorů, eh, které ovlivňuje také nedostatek eh, hospodářské soutěže, nebo to ovlivňuje dominantní postavení na trhu. Jsou tady prostě ještě další oblasti, nejenom tyto oblasti, které zase řeší jiné politiky. A za třetí, co vyplývá z těchto analýz a z těchto rozhodnutí? Zemědělci Eh, mají eh, příznivé dopady z velmi energických postupů těchto orgánů eh, vůči těm dalším následným fázím potravinového řetězce. Čili je v zájmu zemědělců, aby politika hospodářské soutěže byla opravdu velmi silná. Zemědělci nemají zájem na tom, aby tato politika byla slabá. Eh, takže to je jednoznačný eh, eh, závěr. A to já mluvím ze zkušeností ne toho, co dělá komise, ale toho, co dělá 27 národních orgánů. A co dělá komise? Prakticky ve všech případech porušení hospodářské soutěže Jde o případy, které nemají evropskou dimenzi, jde o národní nebo dokonce pouze lokální dimenze, jde o takovéto případy, kdy pak se v oblasti potravinového řetězce zasahuje, postupuje se způsobem, který byl schválen a jde tady spíše o to koordinovat a přinášet určitou přidanou hodnotu k tomu, co dělá těch 27 národních orgánů pro hospodářskou soutěž. Okay, that takes... Dobrá, tím jsme vyčerpali seznam ehm, členů pracovní skupiny, ale mám tu ještě 10-11 dalších řečníků zapsaných na seznamu, takže eh, teď to budeme brát eh, po třech a poprosím vás, aby vaše dotazy nebyly příliš dlouhé a komplikované. Prvních tří Ramon Tremosa, Kay Swinburne a Eva Preda. Takže prosím, děkuji mnohokrát. Eh, dobré odpoledne, pane Almonia. mám tady otázku, která se týká znárodnění banky. A prostřednictvím znárodnění banky se vlastně španělský stát mění na prvního akcionáře eh, letecké společnosti Iberia eh, má tedy tento velký podíl akcií. To znamená, že vlastně Španělsko je zemí v Evropě, kde aero, kde letiště jsou stoprocentně veřej, ve veřejném eh, majetku a je tady vlastně otázka také ztrátovosti řízení těchto eh, podniků. To je vlastně střed zájmu. Eh, to je tedy moje otázka, zda to je střed zájmu. A dále pan Rachoj, premiér Španělska, žádá o záchranu Eh, banky a bez toho, že by to procházelo španělským státem. A mm, tady komise i rada se mnohokrát této věci vyjádřily. Jak se na to díváte? Děkuji. Eh, pokud jde o tu první otázku. Ne, nebudeme prosím mít tři otázky. Eh, budeme mít tři otázky a pak najednou odpověď na všechny tři, čili dáme slovo dalšímu. Um, Děkuji. Kay Swinburne. Pane komisaři, já Určitě vítám eh, vaši letošní výroční zprávu. Váš tým už není velice dobře zná eh, tu oblast hospodářské soutěže a oblast post-trading také. Také jste pracoval na fuzích a vedete antimonopolní šetření u trhu máte, eh, jde o údaje a clearing CDS. Ve světle toho všeho si říkám, zda byste se mohl vyjádřit ohledně textu MIFIDu a MIFIRu článku 28, 29, 30 kde eh, se nastoluje vize eh, komise více konkurenčního trhu napříč všemi finančními produkty. Mohl byste nám ve výboru pomoci zorientovat v tom, proč tento otevřený nediskriminační přístup, tyto doložky či tato ustanovení jsou nutná, jak pro infrastrukturu postrojit, pro vypořádání vyrovnání, eh, abychom se chvali konkurenční Evropu na jednotném trhu, také proč jsou důležité ustanovení o přístupu k datům indexům eh, v tomto formátě. Jak víte, náš poznací návrh předložil více poznacích návrhů eh, na vypuštění těchto eh, doložek o přístupu a těchto, těchto záležitostí hospodářské soutěže, takže váš názor bude velmi vítán. Děkuji. Ivo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já mám dotaz, který se týká budoucnosti. jsme měli období 2014 až 2020, nakolik aktivně vy a vaše pracoviště řeší to, že nepřijímáme politiky, to abychom nepřijímali tedy politiky, které narušují hospodářskou soutěž, Například eh, ty režimy diskutované u zemědělské či potravinové politiky. V některých členských státech eh, ty projednávané navrhované režimy by znamenaly trvalé narušení hospodářské, narušování hospodářské soutěže. Pobaltské země jsou již členy EU po 10 let, pokud je o přímou, přímé podpory zemědělcům Zdá se, že nás čeká další přechodové období, že se to vlastně, vlastně prodlouží na 20 let. Takže jak se k tomu stavíte vy a jak můžeme již v rané fázi zabránit tomu, aby nakonec došlo k pokřivení trhu? Děkuji. Čili pokud jde o tu první otázku, která tady zazněla, tak já nechci nic předjímat, eh, protože ještě nedošlo k, žádné oficiálnímu, žádnému nofi- no, oficiálnímu rozhodnutí ani o, o budoucích podílech eh, v Bankia eh, z hlediska budoucí restrukturalizace. Pak teprve bude možné si udělat názor z naší strany a také ještě nedošlo eh, k žádné notifikaci. To, co vy říkáte, že se objevuje ve španělském tisku, o tom, že by španělské orgány eh, hovořily o změně struktury nebo nové privatizaci. To se ještě vůbec nějak nepotvrdilo. Pokud jde o oblast eh, letectví, tak tady je celá řada otevřených případů ve Španělsku. Eh, konkrétně místní či regionální letiště nebo podpory eh, pro eh, letecké společnosti. Jsou tady některé případy, které již se začínají šetřit, jiné případy teprve, ve kterých jsme dostali určité stížnosti, takže také se k tomu nemohu vyjádřit. Pokud je o přímou záchranu, tak o tom skutečně hovořil premiér španělské vlády a e, také e, z Mexika e, informují sdělovací prostředky, že o tom snad hovořil i předseda Evropské komise, ale to já nemohu zaručit, že tato informace sdělovacích prostředků je skutečně pravdivá a správná. Takže plán na záchranu celé řady bank ve Španělsku doposud podle všech analýz Eh, podle současně platných předpisů tak to nemůže proběhnout, ale nikdo nemůže vyloučit, že se eh, tady věci změní, eh, že tady dojde samozřejmě také k mezivládním dohodám, kde nemá komise právo iniciativy. A teď ještě chci odpovědět na otázku, která se touká MIF a MIFID. Ale ještě chci odpovědět, že já nezodpovídám za veřejné podpory v zemědělské oblasti. Rybolov a zemědělství tady je výjimka z všeobecného pravidla, za to odpovídají eh, mý kolegové, eh, komisař Čolos za zemědělství a komisařka Damanaky za oblast rybolovu, za to nezodpovídám já. Nemohu tedy odpovědět na tuto vaši otázku, protože to spadá do pravomocí eh, mých kolegů. Pokud je o můj pohled a mé stanovisko k otevřenému přístupu, k clearingu, eh, ke zuštování jako středním protistranám. Já plně podporuji návrh komise. Já vím, že nyní je to ve vašich rukou společně s radou to projednat a eh, vydat legislativu, ale v našem eh, návrhu plně dodržujeme princip nediskriminačního přístupu ke clearingu pro obchodní místa a nediskriminačního přístupu k CCP, k ústředním protistranám a také nediskriminační přístup eh, k licencovaným benchmarkům. Toto tedy byly základy, na nich jsme přijali negativní eh, rozhodnutí v případě Deutsche Börse NYC a návrh eh, přijatý komisí a zaslaný vám a radě k projednání a ke schválení opět dodržuje tento přístup nediskriminačního otevřeného přístupu. Já si myslím, že to je princip moudrý, a plně, plně podporuji návrh komise a samozřejmě eh, já eh, jak si nějak eh, nepředjímám vaše rozhodnutí. Děkuji. Dále Edvard Cikluna, Skikluna, Rody Kratce a Diogo Fejo. Prosím, máte slovo, kolegové. Děkuji. Vážený pane komisaři Almuňo, vidím, že celá řada občanů si cení vaší práce a vědí, že princip hospodářské soutěže je nejlepším přítelem spotřebitele, zatímco státní podpory vnímají jako něco, co není v jejich zájmu. Také eh, si nepřejí, aby krachovaly banky. Jsou tě, kdo jsou tě podpory záchranu bank, eh, jiní jsou proti. Eh, často lidé nedokáží rozlišit mezi Eh, měnovou politikou a státní podporu bankám, ale eh, chápou eh, se to věce. Nicméně, když je situace, kdy například máme malou leteckou společnost, která je, má strategický význam pro danou zemi, je to jediný podnik dané zemi, který plní určitou roli a dostává státní podporu, tak když občané vidí, že odpověď na žádost o restrukturalizaci trvá velmi, velmi dlouho, tak eh, to občané dost dobře nechápou. Proč to musí, tak, eh, proč to musí tolik času zabrat? Děkuji. Nejdříve bych eh, ráda věděla, jakým způsobem se stavíte, jak posuzujete vyhodnocení orgánů dohledu orgánů hospodářské soutěže. Je tady skutečná nezávislost? Je opravdu zajištěna tato nezávislost? Eh, a zvláště v těch zemích, kde dochází k porušování hospodářské soutěže. A druhá otázka. V těch zemích, kde je snaha korigovat eh, situaci rozpočtu, zvláště v Řecku, tak eh, vidíme, že v těchto zemích dochází k problémům z hlediska hospodářské soutěže, protože je nutné realizovat reformy, eh, výrazné změny. A při takovém rozpočtovém přizpůsobování je velmi obtížné se této situaci přizpůsobit. Nejenom na trhu, ale v celé společnosti. Vidíte tady nějaký pokrok? Je nutné, abyste intervenovali v tomto hledu. Děkuji. Diogo. Diogo, prosím. Obrigado, Sharon. Senhor Comissário, queria começar por... Pane komisaři, nejdříve bych chtěl začít eh, tím, že bych eh, vám vyjádřil kompliment a také využil této příležitosti a položil vám dvě otázky. Dnes jsme si vyslechli analýzu ratingového trhu. A bylo řečeno, že dochází k porušování eh, hospodářské soutěže. Vy, který jste vypracoval naše nařízení roku 2009, eh, které se týká této záležitosti, můžete nám nyní říci, zda skutečně dochází k nějakému porušování hospodářské soutěže na tomto trhu eh, notifikace? Myslíte si, že je nutné zavést systém povinné rotace eh, v této oblasti. A teď eh, z legislativního hlediska nebo z hlediska regulace nebylo by vhodnější řešit problémy hospodářské soutěže v rámci konkurenčního práva, nikoli odvětvového práva. Jinak řečeno, nebylo by vhodnější přijímat nějaké specifická opatření. A teď eh, specifičtěji bych se chtěl vyjádřit k letectví. Vyslechli jsme si tady znepokojení ohledně dohod, které se uzavírají, mezi leteckými společnostmi. Chtěl bych se zeptat, zda je tady problém mezi TAP a Brussels Airlines, mezi Lisabonem a Bruselem. A naopak. Bylo zahájeno šetření? Chtěl bych hovořit o co-sharing a o koncentraci leteckých společností v rámci strategických aliancí. Beru se úvahy na toto téma. Děkuji. Well, regarding the, the first question... Pokud je o váš první dotaz, ten jsem, tam jsem zcela nepochopil, zda pan poslanec či paní poslankyně hovořila o konkrétním eh, případu přikivuje. A tady jste. No, možná mi to trošku vyjasníte, protože jsem to úplně nepochopil. Pokud jde o ty dva dotazy, které se týkaly vnitrostátních antimonopolních orgánů, orgánů hospodářské soutěže, my nemáme ze zákona, z legislativy pravomoc měnit vnitrostátní eh, úřady pro hospodářskou soutěž. Povinností eh, těchto úřadů je vynucovat a aplikovat články 101 a 102 smlouvy a v tomto ohledu eh, s nimi máme na stole nastavenou velmi dobrou spolupráci v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a v závěru právního procesu rozhoduje eh, Evropský soud, zda konkrétní vnitrostátní úřad správně správně provádí smlouvu či nikoli. Ale eh, mám eh, stanoviska, že tady existují vnitrostátní orgány, které jsou lépe financovány ze státního rozpočtu, některé eh, mají menší stupeň nezávislosti na vládě, na státních orgánech. Ale z mého hlediska, co je relevantní, je výstup jejich činnosti to, jakým způsobem eh, prosazují ta společná pravidla, což je jejich úkolem, a jakým způsobem uh, jsou zapojeny do distribuce těch případů. Já, si musím, já musím říct, že se všemi vnitrostátními orgány pro spářskou soutěž máme plodnou spolupráci. V některých případech se táži, zda bychom měli aktivněji využívat, aktivněji pracovat s, s doporučeními pro jednotlivé země v rámci evropského semestru abychom se pokusili zdokonalit fungování těchto vnitrostátních orgánů pro spářskou soutěž. Myslím, že v letošních doporučeních, minimálně v jednom případě, jsme zmínili konkrétní vnitrostátní orgán a také v rámci programu pro Řecko, Portugalsko a Irsko jsme, jsme uplatnili určité připomínky týkající se právě těchto vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Ale pokud se nemýlím, v těchto třech případech eh, se snažíme tedy využívat této páky, eh, mohli to tak nazvat, eh, abychom zlepšili způsob fungování těchto úřadů. Pokud jde o ratingové agentury, jsem si jist, že tady by se měla zlepšit konkurence. O tom jsem naprosto přesvědčen. Ale zatím podle mého nejlepší nástroj pro zlepšení tohoto konkurenčního aspektu fungování kredit eh, ratingových agentur. Eh, eh, bylo by, nejlépe by se to rozsahovalo přes nařízení než přes antimonopolní nástroje. Zatím jsme neobdrželi jedinou stížnost v této věci a Nenalezli jsme dostatek argumentů pro to, abychom zahájili ex officio šetření na základě článku 101 nebo 102 smlouvy. Přitom komise je aktivní, jak víte, že parlament se tomu věnuje, eh, aktivně tady pracuje na nařízení o kreditrinkových agenturách a měli jsme různé eh, verze toto nařízení. Vy jste zmiňovali některé aspekty, rotaci a podobně některé aspekty tady jsou obsaženy v našich, v našich návrzích. Pokud je o letecký průmysl, eh, pracujeme s dohodami CoachShare s některými leteckými společnostmi na některých trasách. Eh, jednou z těch tras je ta, co jste zmiňoval. Eh, tam jde o sharing mezi TAP a Brussels Airlines. Pokud mám správné informace, musím říct, že asi 70 interních tras letecké přepravy, tedy vnitroevropských tras, je provozováno jediným, jedinou leteckou společností. 70 tras. Ale otázka z hlediska hospodářské soutěže zní, na jedné straně musíme sledovat, zda nedochází ke zneužití dominantního postavení a na druhé straně musíme řešit, eh, zda existují či neexistují překážky vstupu na trh. Já už jsem reagovala na pana Hekmarka eh, ohledně překážek vstupu na trh. U mnoha eh, z těchto tras problémem nejsou překážky vstupu na trh, protože nikdo se na ně nepřeje vstupovat. To je ten problém. Chcete ještě něco doplnit k té letecké společnosti Air Malta? Já jsem jenom říkal to, co mi řekli voliči, nebo co říkají voliči veřejnost, když sledují tedy eh, podpory bankám, záchranu bank, eh, což jde do miliard a vědí, eh, že by za své kapsy rádi pomohli strategické aerolinii pro danou zemi, tak to není, tak nesmí. A v případě, že se žádá restrukturalizaci, tak stále, stále čekáme na odpověď. To mi říkají voliči. Na restrukturalizaci R Molta pracujeme již velmi dlouho. Doufám, že se to již blíží chvíli eh, ke konci. O no, takovýchto typů jednání nedisponujeme všemi nástroji. Pokud eh, druhé strany, zejména eh, druhá strana v tomto případě malcké orgány nám nedodávají potřebné požadované informace nebo je plán restrukturalizace, který byl předložen eh, v rozporu s našimi pravidly pro státní podporu, eh, pak musíme pokračovat v jednáních. My si nemůžeme ten eh, restrukturalizační plán měnit, musíme prostě eh, požádat o nový návrh a jednat eh, s vnitrostátními orgány, vyžádat si další údaje, obdržet je a nakonec se dobrá dohody. Já doufám, že ji bude dosaženo. V tomto případě se jako v mnoha dalších. Otázka bank. To dobře víme. Víme, že je zde problém. Možná v oblasti limitu. U většiny ostatních hospodářských odvětví si umíme představit Eh, společnost a hospodářství, které se objeví bez daného sektoru, bez daného odvětví či podniku. V případě finančního systému ovšem eh, to odvětví zadává tak klíčovou roli, že nemůžeme žít, eh, dosahovat růstu, fungovat prostě bez finančního systému, který plní své funkce, to znamená financovat reálnou ekonomiku. A v dobách krize, zejména v dobách krize finanční, musíme Eh, vyvíjet to úsilí, které vyvíjíme, samozřejmě se všemi těmi podmínkami, na které jsou stanoveny, životná schopnost veřejné eh, podpory, státní podpory, eh, spravedlivé sdílení břemene a zátěže a pokud možno co možná nejmenší roční hospodářské soutěže. Děkuji a na závěr poslední tři dotazy Werner Langen, Marta Andreasen a Roberto Galtieri. Wernere, prosím. Eh, Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Já mám dodatečnou otázku k tomu vašemu prvnímu vystoupení ohledně těch případů kartelu. Kolega Kluge to již naznačil. Vy jste řekl kartely u potravin a také eh, produkce a distribuce. Mohl byste to rozvést, protože dnes dopoledne jsme tady měli demonstraci ohledně potravinové spekulace bylo to zcela nepřiměřené. A druhá otázka. Vy jste hovořil o bavorské Landesbank, ale máme také případy Inspanka, Dexia a také případ Societe General. Paní Kroos, vaše předchůdkyně, povolila pomoc ve 24 hodinách. Tedy. Tady slyším, že jsou další případy, tak jak se díváte na tyto případy? A třetí otázka se eh, týká mm, postupů a řízení eh, eh, překlenutí. My jsme dostali výtky z Irska, který nadával, kde nadávali komisi, že v podstatě řízení komise z důvodu nekalé soutěže trvají čtyři roky a týkalo se to evropských letišť. Ta výtka zněla, e, toto se protahovalo, nebylo to dořešeno, mezi tím ovšem byla přijata příslušná směrnice. Můžete vysvětlit, proč to tak dlouho trvalo? Děkuji. Máte. Děkuji, Marto, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vy jste zmiňoval dobré výsledky Eh, pokud je o 46 bank, které prochází restrukturalizací. Jsou to veškeré špatné zprávy, které o bankách obdržíme, protože zátěžové zkoušky nebyly efektivní při eh, detekci problémových bank. Moje druhá otázka zní, eh, nabídnout záchranu bankám, které jsou v potížích, bez prošetření příčin toho, proč se ty banky odstaví v potěžích, se nezdá být férový přístup z hlediska hospodářské soutěže. Jste toho názoru, že i kdyby vyšetřování odhalilo, eh, že se management banky choval nezodpovědně, tyto banky by měly obdržet záchranu s tím, že toto také zhorší dluhový poměr a eh, pom- deficitní poměr, to je poměr eh, schodku HDP dané země. Moje otázka souvisí také s tím, další otázka souvisí s tím, že než jste se stal komisařem pro hospodářskou soutěž, byl jste eh, komisařem pro hospodářské a měnové záležitosti. Aktuální krize je výsledkem více faktorů, mimo jiné i regulačního rámce, který nastavila komise. Komise jakožto celek přijímá odpovědnost eh, za chyby eh, u tohoto regulačního rámce? Identifikovali jste případy eh, chybné regulace a co s tím hodláte dělat? Děkuji. A na závěr ještě Roberto, prosím. Grazie. Io ho una domanda. Děkuji mnohokrát. Já mám otázku, která má konkrétní povahu. I když budu přistupovat k této otázce obecněji. Komise zahajuje šetření ohledně oznámení akvizice části Autokumpung Ginoxum, to je ocelárna, která je součástí skupiny Thyssen Group. Je, nebudu tady poskytovat detaily, ale je zřejmé, že dohoda tohoto typu povede k tomu, že vznikne obrovský producent ocely ve světě. A tedy tento postup by měl být velmi důkladně proskoumán. U takového typu specifického průmyslu podle mého názoru by bylo dobré se zaměřit na tento ocelový průmysl, kde tato soutěž bude vlastně mimo, protože 75 oceli je vyráběno v Číně. Může tento postup být, být vnímán jako konsolidace z hlediska tohoto sektoru, který v té zbývající části je velmi ohrožen, zvláště v Evropě. Takže v takovémto konkrétním případě, jak budete posuzovat rovnováhu mezi prvním odstavcem 101 který zakazuje tyto dohody, které zkreslují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. A druhý odstavec, kde je eh, řečeno, že tím zůstávají nedotčeny dohody, které zlepšují eh, technický pokrok a výrobu. Děkuji. Yes, thank Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Odpovím španělsky. trvání těch případů státní podporou, eh, ale také případů eh, antimonopolních řízení, to eh, trvání tedy záleží jednak na tom, jak složitý je konkrétní případ, který je třeba analyzovat, záleží na typu podpory, která se poskytla ze, dané, ze strany daného členského státu a záleží také na tom, jakou spolupráci nabízí eh, ten členský stát, který je nejdříve naším jediným partnerem, když se otvírá daný případ. Když se pokročí pak do eh, pokročilejší fáze vyšetřování, tak se můžeme už obracet i také na některé jiné zúčastněné strany, ale zpočátku pouze ten členský stát je naším jediným partnerem. Někdy máme obrovské problémy těch kontaktech. Jsou některé případy státní podpory, eh, které jsou eh, důsledkem eh, důsledkem tedy rozhodnutí soudního dvora, který nás donutí, abychom otevřeli případ. Byl to případ Deutsche Post. Já mm, vím, že došlo také ke změně v řízení, které já bych osobně si přál, aby došlo k modernizaci tohoto rámce, abychom se mohli obrátit přímo na někoho, kdo by nám mohl poskytnout informace, když členský stát nám informaci neposílá. Zástupce vaší země eh, eh, nebo zástupce jednoho, jednoho, eh, jedné země, spolkové země, ne vaší spolkové země, jiné spolkové země, se právě tady v tomto směru vyjádřil o tom, jak je možné postupovat, ale my musíme respektovat to, že se musíme obrátit na členský stát a pak závisí na tom, zda chce Eh, nám poskytnout informace, nebo zda to trvá dlouho. V každém případě potřebujeme zlepšit ty postupy, eh, aby se to všechno ušetřilo, eh, urychlilo. Pokud je o konkrétní případ, který citujete, tak tam už jsme, už jsme pokročili vpřed a po dlouhém procesu už jsme zřejmě dost pokročili. A další vystoupení. Tady musím říci, že ty eh, stresové zátěžové testy, ty nejsou odpovědností eh, komisaře pro hospodářskou eh, soutěž a nejsou ani v pravomoci Evropské komise. Záleží to nebo vychází to z těch národních mm, dohledových orgánů. Samozřejmě komise se tam podílela určitou, určitou formou, ale není to v její pravomoci a je to na národních regulátorech. Tak já myslím, že všichni se asi eh, shodneme, že eh, minulost ukazuje, že eh, evidentně je možné věci zlepšit. Prostě i ty zátěžové testy, i jejich metodologii je možné zlepšit. Takže tato otázka u bank samozřejmě není na komisaři, aby zkoumal každý jednotlivý případ státní podpory je velice důležité eh, zjistit, za co eh, požaduje banka peníze, jako co, co dává jako proti hodnotu, Co je tady tou hlavní linií vyjednávání? Opustí eh, ty postupy, které samozřejmě vedly k těm negativním stavům, opustí ty mm, nevhodné postupy, změní zprávu a řízení banky, změní Eh, tyto věci, tady celá řada těchto aspektů, kdy také velice důkladně věci zkoumáme. Eh, eh, plán restrukturalizace, který nám předloží příslušný členský stát, který chce poskytnout podporu, tak tady ten plán samozřejmě nemůžeme my změnit. My nemůžeme měnit manažery té banky, je tady e, národní vláda nebo jsou tady příslušné e, orgány v dané členském státě, kteří třeba něco, něco navrhnou. E, určitě všichni si přejeme, aby špatní ředitelé byli nahrazeni dobrými řediteli, ale tady my v tom nemáme pravomoci jednostranně změnit manažery určitého subjektu. Ptáte se? na právní rámec eh, Evropské měnové hospodářské unie. No to je otázka, kterou je třeba položit eh, radě a parlamentu. Tyto dvě instituce rozhodují o tomto rámci. Dále pan Gualtieri se ptá na případ, který se teprve projednává. Myslím, že jsme teprve v druhé fázi, to znamená projekt eh, Eh, projekt skupiny Tysen. Já eh, tady bohužel se k tomu vůbec nemohu vyjádřit, protože to teprve začínáme projednávat. Well, thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Máme ještě pár minut, takže pokud, pokud bych vás mohla ještě na vás ještě trošku zatlačit u pár věcí, které jste řekl. Wernere, vy chcete něco říci? Na co jste dostal odpověď? Já jsem položil ještě dvě otázky. Možná na ně nemohl odpovědět nebo nechtěl odpovědět pan komisář. Byla to otázka ohledně bavorské Landesbank a e, Dexia Inč KPC banka a za druhé e, intenzita kartelového řízení v e, oblasti potravin. Eh, ano, promiňte, na to jsem skutečně zapomněl, na tyto dva body. Eh, když se bavím, začínám bavit s vámi, tak první, co mě napadne, je no googling. Ale, a toto mi tedy vypadlo, ale eh, KBC, tedy zde, KBC banka v Belgii, provádí restrukturalizační plán podle rozhodnutí přijatého uděleného v roce 2009 a jak jsem řekl již dříve, já jsem nezmiňoval KBC, ale eh, mezi nimi jde i o KBC. Tady jsme vyjednali změnu v některých částech, ale celkově implementace restrukturalizačního plánu KBC eh, se vyvíjí a postupuje k naší plné spokojenosti. A doufám, že takto bude platit až do konce. Pokud je o Kodo Bayerische Landesbank, eh, ta zatím ne- nedokázala přes federální ani eh, bavorské orgány s námi dosáhnout dohody o restrukturizačním plánu. My na tom intenzivně pracujeme. V posledních týdnech došlo k určitým změnám. A já skutečně doufám, že dospějeme k dohodě. Je to velmi dlouhý proces vyjednání restrukturalizačního plánu. Vstupují do toho různé subjekty, zejména na bavorské straně. A jak federální orgány v Německu, tak komise eh, pracují intenzivně na nalezení řešení. A pokud jde o kartely eh, v potravinovém sektoru, já si nespomínám, že by se něco bylo na evropské úrovni. Pamatuju si eh, z té zprávy, kterou jsem zmiňoval, že je celá řada případů kartelů Eh, o kterých rozhodovaly vnitrostátní orgány pro spářskou soutěž, ale v tuto chvíli si nevybavuji žádný eh, případ kartelu v potravinovém průmyslu, který by byl evropského rozměru. Děkuji mnohokrát. Myslím, že máme ještě čas vrátit se a rozvést trošku jeden bod, který jste zmínil dříve. Eh, týkal se to právě orgánů, vnitrostátních orgánu pro hospodářskou soutěž. Řekl jste, že možná komise bude pracovat s těmi doporučeními pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru, tak abychom se snažili trošičku rozhýbat věci eh, v zemích, eh, kde jsou určité nedostatky. A pak eh, další věc, řekl jste, že nemáte žádnou kontrolu nad tím, jaký bude vývoj u nás v rámci tvorby v postupu spolurozhodování, což je pravda. A mne by zajímalo, jakou, jaká interakce by měla eh, panovat mezi smlouvou, vezměme článek 119, eh, kde říkáme, že eh, cíle hospodářské mm, politiky musí být provádět tu politiku v souhlasu s principem otevřené tržní ekonomiky a volné hospodářské soutěže a máme přitom více do zemí eurozóny, které obdržely konkrétní doporučení pro svoji zemi, že je třeba otevřít sektor služeb a přitom, eh, jak již bylo upozorňováno, je zde výzva toho, zda pro, za, v rámci MEFEDu zaručit volný přístup eh, k ústředním protistranám. Ale předpokládám, že v legislativě se nemůžeme zbavit, eh, zbavit povinností, které vyplývají ze smlouvy nebo z hospodářského řízení a zprávy. Zajímalo by mě, zase k tomu můžete nějak vyjádřit. No, já se domnívám, a už jsme o tom vícekrát spolu jednali, já plně souhlasím a víte, že tomu tak je, že plně souhlasím s tímto požadavkem otevřené ekonomiky, otevřeného přístupu ke službám a co možná největší hospodářské soutěže a konkurence mezi službami, včetně služeb finančních a včetně finančních infrastruktur. Co vám nemohu slíbit, ale je, že budu schopen přesvědčit 27 eh, ministrů financí a všechny poslance vašeho parlamentu, aby stoprocentně podpořili návrhy komise. Protože návrhy komise v tomto směru a byly eh, zde zmiňovány, jsou to MIFIR a MIFID a tyto návrhy plně Eh, plně uspokojí ten cíl, který se zmiňovala. Eh, je pravda, že je několik do, doporučení pro konkrétní členské státy, které se týkají sektoru služeb jako celku, ne pouze finančních služeb, kde žádáme daný členský stát, aby byl mnohem ambicioznější a vstřícný při plnění směrnice o službách a při otevírání sektoru služeb, protože jde o sektor, který nám pomůže se lépe a rychleji eh, dostat opět na cestu udržitelného růstu a k růstu dynamičtějšímu. Pokud je o protitrastový nástroj, či antimonopolní nástroj, snažíme se s ním co možná nejvíce eh, pracovat v tomto směru. Myslím si, že v sektoru finančních služeb, jak jsem zmiňovala již v úvodním vystoupení, eh, nejenom jde o kontrolu fuzí, ale také o některé důležité antimonopolní případy, z nichž některé již výrazně pokročily a jsou veřejně známé, eh, jiné jsem zmínil pouze letmo v reakci na jeden z vašich dotazů. Na tom všem pracujeme velmi intenzivně, domnívám se, že je to naší povinností a doufíme, budeme, eh, budeme mít eh, názor na regulaci, stejný názor Rada a parlament eh, i komise v případě těch antimonopolních či antimonopolních tedy nástrojů. Děkuji mnohokrát a mojí povinností na závěr je přečíst poměrně dlouhý a složitý časový rámec dalšího postupu. Nejprve Eh, vydání vaší zprávy o hospodářské soutěži za rok 2011, kterou jste nám dnes eh, prezentoval. Eh, předpokládáme, že návrh zprávy, naší tedy zprávy z vlastního podnětu, bude předložen 17. července. Projednání tohoto návrhu proběhne 3. září. Výroční workshop k politice hospodářské soutěže proběhne 18. září Pozměňovací návrhy ke zprávě budou mít termín do 20. září. Projednání pozměňovací návrhy proběhne 15. října. Hlasování ve výboru Ekon proběhne 20. ledna 2013 a do plana to půjde v únoru 2013. Měla bych vám připomenout, že naše zpráva z vlastního podnětu se týká celých, celé řady aspektů hospodářské soutěže, Eh, ne pouze to, co jste dnes zde prezentoval. Máme to tolik, co říci k hospodářské soutěže, že nyní vypracováváme takovouto eh, společnou zprávu. Tolik tady k dalšímu postupu a eh, opět, jako vždy, děkujeme mnohokrát, pane komisaři, za váš čas a za vaše kvalitní odpovědi. Děkujeme. Um, right, we'll just take a couple of minutes now whilst... Teď si uděláme jenom pár minut, uh, abychom zjistili, nebo abychom vám umožnili, abyste si všichni vzali hlasovací eh, seznamy, abyste si vložili své kartičky do hlasovacího zařízení a všechno připravili k hlasování. Okay, um, if you could plug... Jestli tedy prosím si můžete vložit své kartičky do eh, hlasovacího zařízení, abychom ověřili, otestovali, že všechno funguje. Prosím, zmačkněte si tlačítko. Okay, so far I think we've got 40 cards. Ano, takže tady je 40 karet je zasunutých, 28 hlasovalo, 41 už je zasunuto, já 33 eh, hlasovalo, 34, 35, 36, 37, já nevím, jestli to spoždění je v tom systému, nebo je to v těch prstech. Ještě čtyři lidé nehlasovali, tři ještě nehlasovali, dva nehlasovali, jeden nehlasoval. Tak snad už můžeme začít. Okay. Uh, and I'm also... Tak uh, než začneme, je mi tady řečeno, že je tady 41 uh, lidí, kteří hlasovali. Máme dvě, dva zvláštní pozňovací návrhy od pana Klinkse. Já dám slovo uh, v příslušné době navrhovateli mm, těchto návrhů A teď jsme snad připraveni začít, takže prosím kompromis A. Yeah, this is the regulation. Jde o nařízení. E, na e, kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, e, schváleno. Návrh 207, kdo je pro, proti, zdrželi se, ano, myslím, že to přijato, ověříme to tedy. Třicet pět pro, osm proti, je to schváleno. Kompromis B ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, také schváleno. Takže máme kompromis C ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Teď jdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu od Alde. To je to, co máme na papíře. To je dodatek vložit slova or mechanistically do článku 5 a z mm, kompromisu C, o kterém jsme právě hlasovali. Já tedy prosím se ptám, kdo je pro vložit tato slova or mechanistically. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak je to zamítnuto. To je velká chyba, protože velká škoda, protože to máme C a D. A nyní kompromis D. Kdo je pro? Ano, čili nejdříve ten kompromis, ano, bez ústního pozměňovacího návrhu, bude pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní je tam kde o to vložit ta slova which is the European Central Banking at all places. Takže prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je zamítnuto. A není kompromis E, který je jednoduchý. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Eh, návrh 226, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že je to schváleno, ale ověřme to. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. 26 pro, 18 proti, je to schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď ústní pozměňovací návrh ke kompromisu F. To je několik přidaných odstavců. Eh, kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Nyní kompromis G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis I. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 308. Takže vlastně nejdříve ten návrh bez ústního návrhu, nejdříve ten základní návrh. Eh, je to schváleno a dále, kdo je pro tu změnu ústním eh, návrhu, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Přijato tedy s ústním pozměňovacím návrhem. A teď kompromis 31, eh, promiňte, návrh 31. Já bych chtěl stáhnout tento návrh 31. Já to chci stáhnout, prosím. Takže 31 eh, je staženo ze strany zpravodaje, eh, čili to padlo a teď máme kompromis J, eh, který má také ústní pozměňovací návrh v první části. Chcete to vysvětlit, prosím? Já navrhuji, abychom přidali do 2a tato slova for unsolicited eh, qualities a tak dále. Já bych tedy rád to tam chtěl dát na předzačátek for unsolicited. Je tady nějaký náv- proti, eh, protinávrh nebo nějaká námitka? Já tedy navrhuji, abychom hlasovali poté, co odhlasujeme první část, aby to bylo oddělené hlasování. Tak bychom postupovali podobně jako předtím. Čili první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A nyní, prosím, ta změněna, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, to je přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď návrh 273. E, to je vypuštěný. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je zamítnuto. Kompromiska. Kdo je pro? Kompromis K. K, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď ústní pozměňovací návrh, který máte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď návrh 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh Ne, toto padá. Tady je napsáno, je-li to schváleno, tak, takže ano, 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? EPP je pro? Ano, dobře, takže je to přijato tom případě jdeme k návrhu 299. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 300. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 301. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 302. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 303. Pro? proti, zdrželi se přijato, 304 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 305 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 306 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 307 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 309 pro, proti, zdrželi se 310 eh, pro, proti, přijato. Kompromis L ehm, přijato. Kompromis M přijato. A teď 330 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Diago. 331 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 332 pro, proti, zdrželi se přijato. 333 pro, proti, zdrželi se přijato. 334 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 335 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 336 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 337 pro, proti, zdrželi se přijato. 340 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 341 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 342 eh, s ústním návrhem Nejdříve bez návrhu tedy ústního. 342 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď k tomu je možné změnit standardization a harmonization pro tuto změnu, proti této změně, zdrželi se přijato. 344, myslím teď. 344 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 345 pro, eh, proti, zdrželi se, přijato. 346 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď 367 pro, pro 367 pro, proti, zdrželi se, přijato. 368 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis o pro, proti, zdrželi se, přijato. A ústní pozměňovací návrh od GUE pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 38. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 381 eh, pro, proti, zdrželi se. Já jsem dala eh, k hlasování návrh 38, tu příslušnou část. A teď jsme tedy u, návrhu, u kompromisu Q. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 382 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 383 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 384 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 385 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S pro, proti, eh, zdrželi se přijato. 407 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 408 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T eh, s ústním pozněvacím návrhem. Chcete to vysvětlit, prosím? Já bych chtěl přidat tato slova and rating outlooks shall, uh, uh, shall also be presented. In other words, I want to add... To znamená, že já tam chci přidat ještě slovo also. Shall also be presented a tak dále. Čili ne exclusively, ale also. To je moje změna. Tak tedy nejdříve budeme hlasovat o té první části a pak budeme zvlášť hlasovat o tom also. Takže pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní o tom slově all jsou pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní prosím kompromis U. Ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se, přijato. Um, ehm, 425, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis X, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Y, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45, ten je kompatibilní, eh, přijato, 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, při, eh, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 1 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto. Ne, to nebylo skutečně přijato, takže 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit, prosím, tu 60. voted. Votes closed. Končíme s hlasováním. Takže přijato 23 pro, 22 proti. To byl návrh číslo 60. Návrh 2 pro, A pardon, to odpadá. Takže 61 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se přijato. AB pro, proti, zdrželi se přijato. AC pro, proti, zdrželi se přijato. AD pro, proti, zdrželi se přijato. A teď návrh 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se. No, to ověříme, prosím. Končíme hlasování. A tak to jsem se mýlila, je to přijato 27 pro a 17 proti. Tak eh, teď máme mm, návrh 4 pro, proti, eh, přijato 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. O, to ostatně stá, o, to stejně odpadlo. No, my jsme to navíc ještě odmítli. Tak teď. 115. Ano, ono to odpadá. Takže eh, když je čtyřka schválená, což byla, tak tady toto padá, odpadá, takže toto také odpadá. No ale tady vlastně ten kompromis byl schválen, no tak eh, no, to není úplně přesně tak ale zpravodaj říká, že ano. Takže další je 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 odpadá, 122 odpadá, takže jdeme na 123. Kdo je pro? E, Proti zařeze přijato. 124 odpadá. Návrh 6. Eh, tak to je přijato. Ústní pozměvací návrh. Tady je vyškrtnutí ze strany zpravodaje, kde je pro proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. 127 nebylo schváleno, takže máte projít ty ostatní. Um, tady je napsáno if adopted, ano, ale ono to bylo odmítnuto. Takže máte pravdu, já musím mít na návrh 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 odpadá, 131 odpadá. No, vy chcete ověřit 129? 129 ověříme tedy. Všichni hlasovali? Všichni hlasovali, prosím. Hlasujeme o 129. Ještě čtyři lidé musí hlasovat. Ještě tři. Uzavřeme hlasování. Poslední šance na hlasovatní. Ano, takže přijato. 26 pro, 18 proti. Přijato. 133, to už jsme hlasovali. 134 odpadá, takže jdeme na 135. Pro, proti, zdrželi se, přijato. AE, kdo je pro, zdrželi se, proti, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se přijato. 153 pro, proti, zdrželi se přijato. 154 pro, proti, zdrželi se přijato. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159. Chcete ověřit 158? Dobrá, ověříme. 158. This is where some groups swap sides again. Uh, no. Takže ano, máme 23 pro, 19 proti. Ano. Takže 159 pro, proti. No, to se mi, to se mi, to nedokážu rozhodnout. Můžeme to ověřovat elektronicky. 159. To je zamítnuto. Ano, takže to je tady věru obtížné. 160 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, že je to zamítnuto, ale uvěřme to, prosím. Už jsem se dvakrát spletla. Takže to je zamítnuto. 21 pro, 24 proti. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162. Ne, to odpadá. Ale 163 bylo přijato, takže 162 odpadá. A 164 odpadá. 165 tedy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. to. šedesát teď, protože toto bylo zamítnuto, tak až 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 170 pro, proti, zdrželi se, můžeme to ověřit 180? Končíme hlasování. Je to přijato 27 pro, 19 proti. My to jenom křížově ověřujeme eh, a díváme se tady na ty poznámky. Dobrá, to odpadlo tedy. Takže nyní návrh 171 eh, eh, padá, protože tady bylo schváleno. Takže 174, 175. Ty padají nebo o nich hlasujeme? Hlasujeme o nich. Dobrá. Takže 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 eh, se, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, při, eh, zamítnuto. 181. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 9. Padlo. 182. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 183. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 odpadá, 189 odpadá, 11 odpadá, takže 12 pro, proti, zdrželi se přijato 13 pro, proti, zdrželi se odpad, eh, přijato 190 pro, proti, zdrželi se přijato 191 pro, proti, zdrželi se um, přijato 192 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 193 pro, proti, zdrželi se přijato 194 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 pro, proti, zdrželo se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasíme, hlasujeme elektronicky o celém takto změněném textu. That's 36 in favor, 5 against and 3 against. Takže tady máme 46 38 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. A teď hlasujeme o usnesení legislativním. Zahajuji hlasování. No Ještě někdo hlasuje? Končíme hlasování. A je to 37 pro, 5 proti, 4 se zdrželi. Takže toto máme hotovo. Ještě jsme to úplně nedokončili, protože teď nás čeká ještě ten eh, druhý díl, což je, myslím, směrnice. To už je krátký hlasovací seznam. Máte všichni před sebou, jste připraveni? Dobrá, takže kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, Poslanec číslo 2. Kdo je pro? Čekám na Jean Paula. Číslo 2, poznací návrh číslo 2 usměrnice. Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. E, číslo 4, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 9, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 13, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, Pozdrav číslo 7, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 8, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasujeme o celém textu v takto změněné podobě. Ještě jeden hlas. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 39 hlasů pro, 3 proti, 4 se zdrželi. A hlasování o legislativním usnesení není. Ještě tři hlasy nám chybí. Ještě jeden hlas. Takže konec hlasování. 38 hlasů pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Ano, teď již můžete tleskat. Výborně, Leonardo, přejeme. Dobrá. Leonardo, přede chci vzít eh, slovo, abyste potvrdil, zda chcete vstoupit do jednání v prvním čtení. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji okamžité zahájení jednání, ale chtěl bych využít této příležitosti, abych poděkoval všem kolegům, a zvláště stínovým zpravodajům a jejich asistentům. Vzpomínám si zvláště na kolegu Miguela Portaše, s kterým jsme zahájili tuto práci a bohužel jsme ji nemohli společně dokončit. Moje díky patří také sekretariátu Anclair a Françoisovi. Děkuji jim za jejich trpělivost a odbornost. Ta práce bude ještě dlouhá, ale myslím, že to, co jsme udělali, je již vynikající. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pokud nejsou žádné námitky, pak v souhlasu se standardním postupem ustavíme vyjednávací tým, přestávající eh, z předsedy zpravodaje a stěnových zpravodajů. Eh, mandátem bude zpráva, kterou jsme právě odhlasovali a samozřejmě jako vždy budeme informovat eh, výbor a koordinátory Pokud to, budete mi to štěstí, že to budete na sdělení předsedy, tak eh, uslyšíte, co se děje. V každém případě my to nějak neskrýváme, takže děkuji. A nyní bod 14. Eh, Evropský statistický program na období 2013 až 2017. Jste všichni připraveni? Výborně. Takže poslanci návrh číslo 1. Stanovisko rozpočtového výboru, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozvánací návrh číslo 2, opět rozpočtový výbor, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, Empl 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočtový výbor číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Takže nyní uh, Ample 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, rozpočtový výbor číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh číslo 10, kdo je pro, oproti, zdrželi se přijato. Eh, rozpočtový výbor číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ample 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočtový výbor číslo 6, ne, tady stojí neslučitelné s kompromisem A nebo s 11. Pardon, takže číslo 5, ne, poznací číslo 4, Ample 4, ano. Ample 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ample 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ano, přijato. Ověřím se to. Vše závisí na Alde, které nezvedalo ruku dostatečně. Jenom tajně, já jsem nic neviděla. Dobrá, takže budu hlasovat. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato 25 k 18. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14. Ano, poznacené číslo 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C ve třech částech. První část neprojekt, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část, eh, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část, eh, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. Poznací návrh číslo 2. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Alde. Ústní poznací návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je přijato. Nyní D, ne, Empl 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočtový výbor 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozpočtový výbor 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, číslo 14 od rozpočtu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, rozpočtový výbor číslo 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, MPO 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh není slučitelný s poznacím návrhem číslo 5, jak to dopadlo u pětky. kde by tak ty instrukce byly konsistentní. Takže číslo 18 není někdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka tedy odpadá. Nyní číslo 16, kdo je pro, proti, zrušili, eh, zdrželi se, přijato. Je Pozici návrh číslo 8, kdo je Ample 8, tak kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, číslo 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 9, tak kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, rozpočtový výbor 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Předpokládám, že 24 odpadá. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se přijato. MPL 10, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Rozpočtový výbor 18, kde pro, proti, zdrželi se proti, zdrželi se. Mou to ověřit, prosím. Rozpočtový výbor 18. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato 30 eh, ku 12. Kompromis H, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, rozpočtový bod 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o ústním pozměnce EKR. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To bylo poměrně těsné, takže mohou to prosím ověřit? Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 21 pro, 22 proti. Nyní eh, ústní, druhý ústní pozicí návrh C. Kdo je pro? Proti? Teď eh, mi není jasné, jak to vypadá u EPP. Vy jste byli pro. Ověřme se to. Ověřme se to elektronicky. Bylo to trošku nejasné. Přijato 26 pro, 18 proti. Číslo 29, není kdo je pro? Proti, zdrželi se, eh, při, eh, zamítnuto 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato Rozpočet 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozvací návrh D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozvací návrh číslo 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozvací návrh číslo 9, kdo je eh, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 12, pro, proti, zdrželi se, přijato rozpočtový výbor 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Rozpočtový výbor číslo 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Rozpočtový výbor číslo 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 24, rozpočtový výbor 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo eh, MPL 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, MPL 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. MPL 15, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme se prosím ověřit patnáctku trošku neochoty ve zvedání rukou. Hlasovali všichni, konec hlasování, přijato, 24 pro, 19 proti. Eh, Ample 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ample 17, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Ample 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme si prosím ověřit Ample 21. Ověřujeme. Hlasovali všichni? Je Konec hlasování. Přijato. 23 hlasů ku 20. Ample 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Můžeme se prosím ověřit 24? Ještě dva hlasy, ještě jeden hlas. Konec hlasování. Eh, opět přijato 23 ku 20. Ample 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ample 23, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Ample 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Ample 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, číslo 41, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, číslo 28, kdo je, ověříme 41. Měla jsem dojem, že tři skupiny to opravdu těžko viditelné. Přijato o jeden hlas. Ample 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Ample 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43, kdo je pro? Proti? Žádní socialisté se nehlásí, já ne- nemohu jít podle, já můžu jít podle hlasovacího seznamu. Takže 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ample 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ample 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ample 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ample 33, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. MPL 34, kdo je pro? Proč na mě máváte? 34, MPL 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, ověříme to. Já nikdy nevidím, jak hlasuje Alde. To je ten problém, musím bohužel říci. Kdybyste, kdyby více z vás vedlo ruku, že obávám se, že přes Maria nevidím Oleho, takže eh, nevidím, jak hlasujete. Ample eh, 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 30, 46, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ample 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď mám zase poslední stránku. Ample 37, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ample 38, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 47, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 48, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní hlasujeme o celém textu ve změněné podobě. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni 43 hlasů pro, někdo proti, někdo se nestržel. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Zvykáme se na jednomyslnost, dávejte pozor. Mačkejte to tlačítka, ještě čtyři hlasy chybí. Nebuďte unavení, hlasovali všichni. třem se nechce hlasovat. Budete hlasovat nebo ne? Já už to hlasování ukončím. Dobrá, konec hlasování. 40 hlasů pro, nikdo proti. Spravodaj, pane zpravodaji, chcete si vzít slovo ohledně dohody v prvním čtení, Edvarde? Prosím. Yeah. Ano, mohu potvrdit, že bude první čtení. Dobrá, takže jako obvykle složení vyjednávacího týmu předsedkyně, zpravodaj a stínový zpravodajové a mandát představuje zpráva, kterou jsme právě odhlasovali a budeme informovat koordinátory a celý výbor jako obvykle. Sharon, mohu se jenom dotázat, když pověří deset trialogů paralelně, moment, já jsem vás neslyšela, jenom by mě zajímalo, když běží eh, deset trialogů naraz, ten jedenáctý, jak to s ním vypadá? Eh, ten je zadarmo. Ano, můžete dostat jeden zadarmo. Je to jako eurovody, prostě se o to hodíme mincí. Myslím, že něk- některé z vás hned tak neuvidím, jenom v trialozích. Um, a nyní se podíváme na něco odlišného. Kdybych tak věděla, oč jde. Je to učetnictví, ano. Takže jde o si je to zpráva Wolfe Klince, respektive stanovisko. Poznací návrh číslo 1. Ten byl stažen. Dobrá. Takže poznací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 49. Kdo je pro? Proti. Můžeme si ověřit 49, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. E, zamítnuto. 18 hlasů pro 21 proti. 50. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto stejnou většinou. Ověříme dobrá. Přijato. Nevím, zda jsme to hlasování neuzavřeli příliš brzy. Omlouvám se, musíme hlasovat ještě jednou, protože eh, pan generální tajemník to uzavřel, když ještě, eh, když ještě tři lidé nehlasovali. Můžete to prosím znovu zahájit toto hlasování? A máme tady o jeden hlas více někde? Ne? Dobrá, takže hlasujte prosím, kolegové. Hlasujte. Ještě dva hlasy nám chybí. Možná si nepřejete hlasovat. Dobrá, končím hlasování. Stále to prošlo o jeden hlas, takže to bylo v pořádku. Nyní poznací číslo 51. Kdo je pro? Proti? Poprosím o ruce socialistů, nedokáže říct, jak to vypadá. Ano, takže kdo všechno je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 52, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Můžeme si ověřit 52, prosím. Konec hlasování zamítnuto o jeden hlas. Nyní číslo 53, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 54, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, A ověřím se to. Jde o ověření 54. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 17 hlasů pro, 22 proti. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 55. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 57, kdo je pro, proti, zdrželi se, Eh, můžeme si prosím ověřit 57. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 11 pro 25 proti. Takže to nebylo až tak nejasné, jak jsem myslela. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 61, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 64, kdo je pro, proti, pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 65. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 66. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 71, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 74, kdo je pro? To odpadlo, pardon. Číslo 73, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 75, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 78, ne, pardon. Číslo 77, ne, odpadá to. 78, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 80, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději bych to ověřila. Hlasovali všichni, konec hlasování, zamítnuto 18 pro 20 proti. Nyní kompromis D. Kompromis D, kdo je pro? Proti, strželi se Přijato. Nyní tedy kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dost dobře nevidím, jak hlasuje EKR. Jsme u 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, musím to ověřit, 117. Sto sedmnáctka. Hlasování běží. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 118, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 119, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Číslo 120. A to bylo to tež. Takže není kompromis F, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Nyní číslo 140. Číslo 140, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Můžeme si prosím ověřit 140. Hlasovali všichni, konec hlasování, zamítnuto. Nyní číslo 141. Ne, ty jsou totožné, takže 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 146, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 149, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 152, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 158, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Komp G, kdo je pro? Kompromis G, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 173, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 174. Ty další dva odpadají, protože 183 prošla. Dobrá, takže 87, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 170 186, ano, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 187, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 179, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 180, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Takže pozice číslo 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Číslo 26, musíme o něm hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 29. Kdo je pro? proti, zdrželi jste zamítnuto. Číslo 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto, pardon, číslo 31, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Nevím, jak hlasovali socialisté. Můžeme si ověřit 31, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování, zamítnuto. 19 pro, 20 proti. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní závěrečné hlasování o textu v takto změněné podobě. Hlasovali všichni, konec hlasování. 35 hlasů pro, 4 se zdrželi. Nikdo proti, blahopřeji Wolfovi. Tato věc si nežádá trialog, jak s potěšením mohu oznámit. Ještě jedno hlasování. Dobrá, takže nyní eh, stanovisko pana eh, stanovisko SIRPy o transparentnosti. Takže jsme připraveni. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 25, pro, pro proti, zdrželi se Zamítnuto číslo 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto číslo 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 30, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ještě hlas chybí. Konec hlasování je zamítnuto. 17 pro 20 proti. Což snad i bylo konsistentní. E, číslo 45. Nyní můžeme hlasovat o 45 se spolu s 36 a 47. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozici návrh číslo 3, kdo je pro, e, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 48, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 4, kdo je pro, proti, to odpadá, pardon. E, číslo 50, to kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato číslo 51, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 54 až 57 unblock, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 58, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Je tady ústní poznací návrh nahradit odkazy na platformu slovy Eh, bod přístupu. Kdo je pro tento ústní pozicí návrh? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijato. Pozicí návrh číslo 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 63, ústní poznací návrh. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 65, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Proti, Nejsem si jistá, zda socialisté eh, byli 20, jak hlasovali 21, pro. Dobrá, eh, proti zdrželi se přijato. Takže nyní můžeme hlasovat o celém textu v takto pozměněné podobě. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 34 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. 34 ku 1 ku 3, takže výborně, děkujeme mnohokrát. K bodu různé nemáme nic. A příští schůze proběhne v pondělí 25. června. Děkuji mnohokrát všem z vás.